Milé kolegyně, milí kolegové, paní komisařko, můžeme pokračovat v práci. Následujícím bodem na pořadu jednání je zpráva poslance Gunara Hökmarka o politice rádiového spektra. Dávám slovo zpravodaj, prosím. Mrs. Commissioner. Uh, pane zpravodaji, pane uh, předsedo, paní komisařko, tato zpráva je o tom, aby se Evropa stala číslem jedna, jedničkou. A proto je příhodné, že máme tuto diskusi dnes, eh, tento večer. 1950, když Schuman navrhl či inicioval tuto Evropskou unii, šlo o ocel a uhlí. A dnes jde o informační technologie a znalosti které budou stěžejní, rozhodující pro budoucnost Evropy. A jsem velmi rád, že mohu říci, že návrh, který vám dnes předkládáme, vzešel z mimořádně dobré spolupráce se stínovými zpravodají, kteří podpořili tento návrh paní Trautmann, pan Roda, pan Čičesto a pan Lambert. Jsem velmi vděčen za to, protože dnes diskutujeme o návrhu, který eh, může eh, postavit Evropu do čela, pokud jde o moderní informační technologie. Eh, a pro mne, pane předsedo, je diskuse o jednotlivých návrzích k této zprávě diskusí o volbě. Zdali Evropa se stane jedničkou anebo trojkou. A pro mě je ten eh, výběr či ta volba na snadě. Někdy, když hovoříme o eh, největších ekonomikách světa, tak eh, máme na mysli USA a Čínu. Všichni zapomínáme, že Evropská unie je největší ekonomikou, ale nemáme ty největší trhy. A nyní je na nás, abychom dnes diskutovali o tom, zdali zvládneme učinit ty změny, které potřebujeme pro dosažení oné stěžení změny, změny a zdali eh, můžeme v jednotlivých odvětvích si zajistit vůcovství, pokud jde o Telekom, pokud jde o rozvoj širokopásmových technologií. Já chci, aby Evropa měla největší rychlost a největší kapacity, pokud jde o širokopásmovou technologii. Pak budeme domovem pro eh, rozvoj všech nových služeb, které budou eh, stěžení pro moderní ekonomiku a naší konkurenceschopnost. Já chci, aby Evropa byla domovem eh, další generace Google, Yahoo, Apple, a všech dalších společností či podniků, které jsou symbolem konkurenceschopnosti a inovací. A my se tím můžeme stát, ale je také možné, že jiné ekonomiky, jako například e- americká, čínská nebo indická, eh, převezmou vedení. Takže my musíme učinit volbu. Já jsem v návrhu eh, navrhl, abychom, eh, pokud jde o 800 GHz, stanovili termín 2013. Měli bychom naše ambice zvýšit a Evropská unie by měla uvolnit 12 Eh, GHz a také bychom měli zahájit diskusi o eh, sedm o pásmu 700. Jinak nebudeme moci se v budoucnu rozhodovat, pokud eh, o tom nebudeme diskutovat dnes. A také bychom měli hovořit o využívání těchto krátko vzdálenostních technologií bez poplatků, zejména pokud jde o internet. Pane předsedo, Tady je můj návrh a já bych chtěl získat silnou podporu, co nejsilnější eh, od tohoto parlamentu. Pak budeme moci o tom diskutovat s členskými státy a pak eh, můžu i já jim dá, předložit tu volbu. Chcete být jedničkou anebo uspokojíte se s trojkou. Já se domnívám, že tato volba je jednoduchá. Já se těším na rozpravu a na hlasování ve středu. Děkuji. Parola. Děkuji, pane Hokmarku. A nyní má slovo paní komisařka Krös. Um, Pane předsedo, vážení poslanci, toto je jasný budíček. A já si myslím, že je to skutečně ten jazyk, který Evropa potřebuje. A zaslouží si to díky z mé strany. Chci poděkovat především zpravodaji panu Hakmarkovi za práci na tomto prvním programu politiky rádiového spektra. Jde samozřejmě o informační technologie a jde také o to, abychom se rozhodli, jakou pozici by měla Evropa zaujímat. Na vzdáleném západě, na vzdáleném východě na, máme různé hráče, ale Evropa skutečně může být jedničkou. Program, který je zásadní pro digitální Evropu a pro evropské hospodářství a pro společnost jako celek, tato zpráva jasně ukazuje, že parlament sdílí názor komise, pokud jde o důležitost koordinované a efektivní politiky rádiového spektra, aby byly splněny cíle v oblasti širokého pásma. Je třeba zvýšit evropskou ekonomickou a konkurenceschopnou pozici a maximalizovat sociální a kulturní dopad. Tím, že budou zprovozněny inovativní služby ve prospěch občanů. A chci k tomu také dodat kulturní dopad. Ten je také velmi důležitý, když hovoříme o internetu. Je to jeden z hlavních nástrojů, jak dát více příležitostí členům Evropského společenství, aby skutečně měli přehled a informace o kulturním dopadu. Pane předsedo, bylo velmi správně řečeno, že je chvíle se rozhodnout. Všichni v minulosti jsme hovořili o tom, že potřebujeme tyto záležitosti a tak dále, ale teď je chvíle, kdy na sebe musíme vzít svou zodpovědnost. Není možno získat první pozici na světě, a roli vůči v této oblasti, pokud nepřijmete rozhodnutí, které je třeba v tomto ohledu přijmout. Pokud jde o kulturní aspekty, pane předsedo, tak kulturní prvky bych zde chtěla zdůraznit v první řadě, protože vím, že to velmi leželo na srdci poslancům vašeho parlamentu. Vidím zde hodně synergii pokud jde o rozdělování spektra a rozdělování obsahu, především pokud jde o audiovizuální obsahy a také širokopásmovým internetem. Myslím si, že obě tyto věci se mohou rozvíjet společně. A neměli bychom, paní předsedkyně, zapomínat na to, že přístup k širokému, k širokému pásmu nabízí také vysokou sociální a kulturní hodnotu. A bezdrát je velmi důležitý v oblastech, které jinak tento přístup nemají. Tento návrh nejen chrání existenci, ale také zajišťuje budoucí rozvoj takovýchto důležitých eh, kulturních a ekonomických prostředků, které poskytují bohatý mediální obsah, a budují nové datové dálnice, které nabízejí velmi bohaté obsahy. Takové věci, jako je interference, vliv na kabelovou televizi a tak dále, to bude muset být vyřešeno, o tom nepochybujeme. Ale víme, že vysílání nezná hranice. Politika Evropské unie bude vyžadovat eh, důležitou podporu také na mezinárodních jednáních, ale členské státy budou také potřebovat podporu v tom, aby jednali se sousedními neevropskými zeměmi, nebo zeměmi tedy mimo EU. Při přípravě debaty jsem už samozřejmě v kontaktu s ministry v některých členských státech, ale jsem také konfrontována se sousedními aspekty této záležitosti. Pokud jde o obsah této zprávy, komise může podpořit eh, tuto zprávu. Jsou zde nějaké drobnosti, které bychom eh, chtěli sice pozměnit, ale v podstatě to gro můžeme podpořit. Komise především vítá a souhlasí stanovisko, které zpráva zaujímá k několika záležitostem. Důležitost spektra pro digitální agendu, aby všichni občané měli přístup k širokému pásmu, to je věc, kterou rozhodně podporujeme. Za druhé, možnosti využít dalších eh, pásem, eh, aby se splnila nebo naplnila tedy poptávka, která neustále roste. Vězte, že my jsme si vědomi, že to je ten následující krok. Pokud je o třetí záležitost, tak to datum 2013, aby se uvolnilo pásmo 800 MHz, tak tam uznáváme výjimku do roku 2015. Takže cílem je 2013, ale připouštíme možnost výjimky do roku 2015, pokud je tedy o nějaké mimořádné technické okolnosti nebo otázky koordinace se třetími zeměmi, jak už jsem o tom hovořila před chvílí. Za čtvrté, pokrytí dalších eh, důležitých politik EU nad rámec elektronické komunikace, například eh, doprava, výzkum. Tam je také nutno mít k dispozici velké množství spektra. Dále je třeba také vypracovat inventář využívání spektra. To je důležité pro takovýto ambiciozní politický program. A kromě toho je nutno také koordinovat podporu evropských politik na mezinárodní úrovni a také podporovat členské státy v jejich jednání se zeměmi mimo EU. Je zde celá řada dalších důležitých témat, kdy zpráva podporuje návrh komise a to je podle mě povzbudivé. U některých pozměňovacích návrhů máme poněkud odlišné stanovisko. Restrukturalizace, prezentace principu a cílů by neměla zakrývat princip efektivního využití spektra, který by měl platit pro všechna odvětví v největší možné míře. Další taková odstíněná otázka, kde chápu, že je třeba zajistit dostatečné spektrum pro audiovizuální služby. Tam by se neměl vyčlenovat specifický způsob poskytování nebo tedy přenosu. Potom zde máme další otázku volné soutěže vymezení spektra pro nové příchozí, to by mohla být cesta, jak zabránit eh, různým zbytečným postupům. A další věc, eh, další niance, kompenzace migračních nákladů ze strany členských států, to je velmi důležitá věc. Mělo by to být v souladu se státními dotacemi a státní politikou. To je věc, eh, která stojí za zmínku. Komise má trochu problém eh, se dvěma návrhy, pouze se dvěma návrhy. Za prvé, pro spektrum, které už je technicky harmonizováno, do roku 2012 by to nemělo být nahrazeno měkčí povinností, že by toto spektrum mělo být eh, zpřístupněno myslím, že bychom se měli přesunout k efektivnímu licencování těchto spekter. Měli bychom jít kupředu a ne zpět. A další otázka, kde se nezhodneme a kde máme problémy, se týká spektra pro širokopásmový satelitní přístup. Komise chce zajistit jeho dostupnost. A u obou těchto témat jak eh, u autorizace, tak i u zajištění dostupnosti. Tam musíme najít řešení. A jsem si jistá, že se nám podaří toto řešení najít. A ještě pár závěrečných poznámek. Parlament i komise uznává, že rychlé přijetí tohoto návrhu je důležité, vzhledem k tomu, kolik práce nás bude stát implementace tohoto programu. A já bych chtěla jasně říci, že čím dříve, tím lépe. A komise udělá vše pro to, aby podpořila tento proces a já věřím, paní předsedkyně, že parlament velmi brzy zahájí dialog s radou, aby bylo dosaženo rychlého a úspěšného závěru. Čas běží, čas v tomto není naším přítelem. A pokud chceme mít řešení a pokud chceme, aby Evropa byla jedničkou, jak říkal pan Höckmark, tak musíme jednat co nejrychleji. A musíme se co nejrychleji vydat tímto směrem. Děkuji. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Ε, τώρα το λόγο θα Paní komisařko, a slova má, slovo má nyní paní Kamarevert za výbor kultury. Prosím, máte slovo jednu minutu. Děkuji, paní předsedající. Paní komisařko, milé kolegyně a milí kolegové, politické iniciativy pro plošnou výstavbu a rozvoj eh, rychlého připojení k internetu je něco velice dobrého, ale frekvenci jsou, jsou hodnotným ozemezeným veřejným statkem a proto je důležité jasně poukázat na to, že kmitočty mají za úkol plnění různých hospodářských a sociálních úloh a je třeba, aby tomu tak zůstalo. Proto je pro nás důležité, aby kritéria teologičního balíčku přispěla opravdu k zajištění eh, kulturní a další rozmanitosti a je důležité, aby to takto zůstalo jak veřejné, tak soukromé rozhlasové televizní vysílání je velice důležité pro kulturní rozmanitnost a různost názorů v Evropě a je důležité, aby tyto operátoři mohli i nadále plnit svůj úkol a protože zde máme návrh, abychom neuvolnili mezačtové pásmo 790 MHz. Bohužel kulturní výbor to takto neodhlasoval. Kulturní výbor eh, by si býval přát jasnější vyjádření v některých oblastech. Důležité pro nás je, že je důležité, abychom měli jasná pravidla pro kompetenční oblast, eh, opatření v případě přidělování kmitočtů, tak aby například divadla, či další uživatelé určitých eh, technologií bezdrátových eh, nebyli znevýhodněni. Je důležité, abychom zde měli jasné vyrovnávání zájmu všech a já doufám, že se nám to v budoucnu podaří. Děkuji. A slovo má nyní zástupce jednotlivých frakcí za EPP, paní Del Castillo Vera na dvě minuty. Děkuji paní předsedkyně a děkuji také paní komisařce za její vyjádření. Na úvod bych ráda poblahopřála našemu kolegovi, panu Hekmarkovi, Pravodaji této zprávy, protože odvedl opravdu výbornou práci a kromě toho, že je tato práce výborná, tak je velmi vizionářská, velmi dobře se obrací do budoucnosti a v tom je právě její hodnota. Chci také poděkovat všem stínovým zpravodajům, protože výsledkem jejich spolupráce je jednomyslná podpora této zprávy v průmyslovém výboru. Stojíme před zprávou, která je vedena jedním cílem. A tím cílem je zlepšit konkurenceschopnost evropského hospodářství v globalizovaném světě. Toto je základní cíl v jehož smyslu byla vypracována tato zpráva, podle našeho názoru velmi vhodně. Nechci zacházet do detailu a ráda bych se zaměřila na dva, tři aspekty, které mě připadají zásadí, zásadní. Za prvé, jsme v situaci, a tato zpráva o tom hovoří, kdy široké pásmo bezdrátové prostřednictvím těch eh, 80 nebo 800 MHz může být využita v Evropě, ale musíme myslet více do budoucnosti. Hovoříme o těch 700 MHz, to je pásmo, které má obrovský potenciál pro mobily a pro rozvoj mobilu. A v tomto smyslu si myslím, že bychom měli velmi pozitivně zvážit návrhy obsažené v této zprávě spektrum spojené s ekonomickými aktivitami v současné době představuje 3 HDP v Evropě a to je pouhý začátek. Chci se zmínit o exponenciálním nárůstu videa jako prvku komunikace mezi osobami a institucemi nebo podniky. Už v této chvíli video představuje 40 celosvětové komunikace. A to je pouhý začátek. V roce 2014 to už bude 91 komunikace mezi uživateli. A v tomto smyslu je tato zpráva skutečně velmi vizionářská, promítá se do budoucnosti a proto si myslím, že to musíme pozici rozhodně podpořit. Την ομάδα Σοσιαλιστών Δημοκρατών, η κυρία Τχοτμό, για τρία λεπτά παρακαλώ. Děkuji na tři minuty paní Trautmann. Eh, děkuji, paní komisařko, drazí kolegové. V prvním čtení se vyslovíme k návrhu prvního programu politiky rádiového spektra. Já bych ráda poděkovala komisi za to, že podpořila a transformovala tento návrh, který vznikl v rámci naší debaty o telekomunikačním balíčku. A chci také poděkovat našemu zpravodaji Gunaru Hekmarkovi a také ostatním stínovým zpravodajům za dobrou spolupráci na této zprávě, která nad rámec technických prvků obsahuje také politické prvky. Vedli jsme opravdu rozsáhlou debatu a já jsem si z toho odnesla, že Parlament eh, a komise se shodnou na dvou věcech. Spektrum je zdrojem, který nezná hranice, na tom se všichni shodneme, ale musíme také konstatovat určité rozpory mezi členskými státy. Já nepopírám, že historicky členské státy nesou určitou suverénní zodpovědnost i když eh, všechny kompromisy, které byly přijaty v ITRE, neodpovídají stoprocentně té rovnováze, které bych si přála dosáhnout já sama, tak eh, opravdu upřímně podporuji celkový přístup, který usiluje o integrovanější řízení spektra, který musí být realističtější, odpovídat sociálním a kulturním a ekonomickým potřebám našich občanů. Tato linie je konstantou postoje našeho parlamentu, ať už jde o zprávu z vlastní iniciativy mé kolegyně. To je, nebo pokud jde o návrhy, které jsem bránila já jako jedna ze zpravodajek telekomunikačního balíčku. Ve skupině jsme trvali na několika bodech v rámci našeho výboru. Je třeba nastolit transparentnost, abychom věděli, jakým způsobem je spektrum v současné době přidělováno a zpracováváno a zpravováváno. To je princip inventáře. Musíme také reagovat na rostoucí poptávku ze strany sektoru elektronické komunikace. Nesmí být pouze kvantitativní, ale také kvalitativní. Musíme trvat na kvalitě spektra, abychom uh, nemuseli omezovat kvalitu služeb, které jsou k dispozici na vlnách. Máme k dispozici spektrum, abychom eh, překlenuli digitální propast a aby to bylo ku prospěchu nejen velkých podniků v oblasti digitálních služeb, ale také malých a středních podniků. Myslím se, že tento ekonomický rozměr je zásadní. A na závěr bych se ráda zmínila o příští etapě. Říkala jste sama, že od začátku bylo jasné, že dohoda v prvním čtení není možná, ale musíme do konce roku k dohodě dospět. Je to důležité pro naše veřejné služby, pro spotřebitele, pro rozvoj internetu. Ať už jde o jakoukoliv infrastrukturu, je to důležité také proto, abychom uspořádali ekonomické oživení naší ekonomické, teda Evropské unie, díky tomuto zdroji. Děkuji, paní Trautmann. A nyní má slovo pan Rode za liberály dvě a půl minuty. Děkuji. lepší a e, levnější přenosy dat díky širokopásmových e, systémů do roku 2020. To je velmi ambiciozní politický cíl, musím říci, a zcela e, jej podporuji, ale přiznejme si to. Nebude to snadné. Nicméně věřím, že díky pozici parlamentu v prvním čtení budeme již moci učinit první krok tímto směrem. A musíme mít jasno, široké pásmo pro eh, všechny eh, není pouze o tom zajistit, aby každý měl facebookový profil. Jde o to zajistit Evropě místo ve světě jako vůči znalostní ekonomika. Pokud eh, dokážeme propojit 500 milionů lidí, našich občanů a podniků tak všichni budou eh, mít možnost vytěžit z příležitostí, které skýtá digitální ekonomika. Zejména dvě věci se musí eh, změnit v Evropě, abychom se tam dostali. Za prvé potřebujeme dobře fungující eh, telekomunikační trh příznivý pro konkurenci na celoevropské úrovni a proto jsme zavedli pravidla ehm, o ehm, e, konkurenceschopnosti a hospodářské soutěži. Členské státy by neměli mít možnost přidělovat spektra specifickým hráčům na trhu, pokud by to snížilo anebo zkreslilo hospodářskou soutěž na trhu. Za druhé, potřebujeme efektivnější alokaci spektra a alokaci, eh, alokaci která bude odrážet eh, dnešní eh, eh, různorodé potřeby spektra. A proto se snažíme tento program politiky uspůsobit tak, abychom nejenom měli k dispozici široko pásm, široké pásmo 800 hm, MHz, ale až 1200 MHz do roku 2015. A chci poděkovat závěrem paní komisařce, zpravodaji a samozřejmě stínovým zpravodajům zpravodajům za mimořádně dobrou spolupráci, bez níž by eh, tato úroveň ambicí nikdy nebyla možná. Děkuji. Děkuji vám, pane Rode, a nyní má slovo pan Čičers za konzervativce a reformisty. Děkuji, paní předsedkyně a paní komisařko. Předně bych chtěl poblahopřát eh, zpravodaji panu Hokmarkovi za mm, eh, eh, velmi dobrou prezentaci mm, tohoto návrhu ve výboru a za dosažení vysoké úrovně, vysoké míry koncenzu a mm, také mu děkuji jako ostatní zpravodajové za jeho práci. Velice podporuji jeho touhu přijmout tento právní akt tak, aby Evropa byla schopna čelit technologickým výzvám v tom tomto odvětví a zachovala si vůdčí pozici ve světě e, v těchto špičkových technologiích, které jsou tak důležité. Klíčové je e, vytvořit správnou rovnováhu mezi jednotlivými e, zájmy, to znamená vysílačů, poskytovatelů či provozovatelů širokopásmové technologie a také oficiálních uživatelů, včetně vojska, armády a samozřejmě veřejné zprávy. E, pozem jedné varování. Musíme respektovat subsidiaritu a národní kompetence v této oblasti též a v, této, v tomto celém procesu. Přijímání zákonů v této oblasti politiky je velmi obtížné, protože e, technologie, o které jde, mění a rozvíjejí se a e, postupují dopředu tak rychle, že vždy spíše doháníme, než abychom přijímali přijímali legislativu um, e, o krok e, dříve. Nicméně musíme tak činit, abychom připravili půdu pro novou e, technologii, její využívání a využívání širokopásmového spektra. Já se domnívám, že tato zpráva, tyto návrhy činí přesně to. Děkuji vám. Děkuji. Nyní má slovo pan Lamberts dvě minuty za zelené. Děkuji, paní předsedkyně. Rád bych navázal na některé věci, které byly řečeny. Katrin Trautmann řekla, že se nám říká, a je to pravda, že radiové spektrum je vzácným statkem. Já bych rád řekla, že je to společný statek. Je to statek, který si nikdo nemůže připisovat jako výlučné vlastnictví. Žádný aktér tedy nemůže říci, že má právo na toto spektrum. A myslím si, že to je věc, která je v této zprávě také jasně řečena. Jedná se tedy o vzácný a zároveň také společný statek. Musíme dobře pochopit, jakým způsobem je dnes využíváno. Z toho tedy vyplývá ta analýza využívání spektra všemi aktéry. I těmi, kteří se zabývají civilní ochranou vojsko a tak dále. Musíme dobře pochopit, jakým způsobem se tento vzácný statek dnes využívá, protože máme pocit, že tento způsob využití rozhodně není ideální musíme se k tomu postavit transparentně, musí to být také dostatečně dynamický proces, aby znovu zde nevznikla tato logika předem získaného práva na využívání tohoto spektra. Pokud jde o předělování spektra, musím říci, že veškeré využití nemusí nutně být komerční, takže z toho nevyplývá zisk. Mám na mysli kulturní dimenze, to jsme zde zdůrazňovali, ale také využití pro veřejné služby, ať už se jedná o civilní obranu nebo vojenské využití. Pokud tedy uplatňujeme výlučně tržní logiku, tak zde samozřejmě hrozí, že budeme upřednostňovat nebo dávat přílišná práva tržním aktérům, kteří z hlediska své velikosti potom vytvářejí zkreslení a pokřivení trhu, protože ti drobní aktéři nemají možnost vždy jim konkurovat. Rád bych také upozornil na to, že exponenciální využívání radiového spektra má také dopad na veřejné zdraví. Vím, že to není předmět této zprávy, ale myslím si, že to musíme mít na paměti, protože to znepokojuje naše spoluobčany. Děkuji. Děkuji a teď budeme pokračovat eh, s dalšími řečníky a slovo má paní Ferhajen. Vážená paní předsedkyně, vážená paní komisařko, Ehm, co se týče frekvencí, tak to je opravdu velice vzácný, omezený statek a musíme se mu velice dobře věnovat a zpravovat ho velmi odpovědně. A proto si myslím, že politika rádiového spektra je obzvláště důležitá. Rádiové frekvence je třeba využívat za zohlednění hospodářských, sociálních a kulturních aspektů a to efektivně, proto je důležité, aby veškeré oblasti kultury je mohly dobře využívat také efektivně. Základem politiky rádiové spektra musí být jako telekomunikační balíček, který byl schválen minulý rok. Ten také říká, že zpráva politiky rádiového spektra musí podléhat kulturním, sociálním a hospodářským zájmům. A to, to musí dodržovat jak členské státy, tak Evropská komise. Toto je třeba zejména zohlednit při harmonizaci využívání spektra. A chci rovněž poukázat na to, že realizace digitální dividendy číslo 1 eh, probíhá s různou rychlostí v různých členských státech. Zejména, když se podíváme na pásmo pod 800, 800 MHz, tak zde je důležité, abychom zohlednili teprve zkušenosti, které získáme Eh, celá řada finančních a dalších otázek ještě není dořešena, zejména týká intervencí, rušení a také eh, zejména eh, nákladů pro určité společnosti, které budou muset zavádět nové technologie, jakým způsobem se jim to vynahradí, toto vše není dořešeno. V rámci předělování spektra je třeba zohlednit a vyvážit veškeré možné zájmy. Jistě je důležité, abychom měli přístup k širokopásmému připojení, abychom měli všechny občany, to je jejich oprávněný zájem, ale důležité je rovněž, abychom mohli nadále rozvíjet veřejné a soukromé rozhlasové a televizní vysílání. To je velice důležité pro kulturní rozmanitost. Musíme se tedy podívat na to, jakým způsobem se chce Evropa technologicky dále vyvíjet v rámci digitálních informačních technologií a musíme to souladit, zohlednit s kulturní politikou a s kulturní rozmanitostí. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo paní Riera Madurel. Paní předsedkyně, paní komisařko, dnes eh, Musíme být rádi, že vedeme tuto rozpravu. Příliš často jsme slyšeli, že plánování a zpráva spektra je něco technického a výlučná kompetence členským stát, členských států. Dnes díky rozhodnému postoji parlamentu v rámci jednání o telekomunikačním balíčku, který tak skvěle vedla naše kolegyně Katrin Trautmann, se debata o spektru nachází tam, kam patří politické oblasti, v oblasti Evropské unie. Je to, jak říkáme, vzácný statek, který nezná hranice a právě proto je zde místo pro nás jako evropské zákonodárce, ale nesmíme hovořit o tomto procesu jako o konfliktu mezi různými způsoby využívání. Technický postup vede k tomu, že můžeme vysílat čím dál více dat eh, s menšími interferencemi a s menším využitím spektra. Chceme mít eh, dynamické plánování, které v souladu s technickým pokrokem nám umožní lépe eh, sladit různé skupiny uživatelů a získat tak lepší ekonomické a sociální využití tohoto cenného statku. Chceme, aby zde nebyly vítězové a poražení. Chceme zde mít pouze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 Euh, cher rapporteur chers collègues je tiens tout d'abord à féliciter mon ami euh, gunnar hkmark pour son excellent rapport et l'esprit d'ouverture dont euh, il a fait preuve tout au long jeho skvělé zprávě, protože jeho zpráva podporuje v hrubých rysech návrh Evropské komise. K prvnímu první 2013 by měla být eh, osvobozena část spektra 800 MHz a měla by být digitalizována celá tato část, která by měla být k dispozici v celé řadě frekvencí. Jedná se o digitální dividendy, které by měly být využívány všude. Evropská unie tedy navrhuje první program politiky, do roku 2015 by měly být vyřešeny strategické otázky pro radiové spektrum v Evropské unii. Rád bych zdůraznil dva aspekty, které mně připadají důležité, paní komisařko, drahý Gunnare. Především si myslím, že je nutno, abychom provedli tento inventář, který se navrhuje v článku 8. Je lepší vycházet z přesného inventáře, který bude vypracován experty, než budeme hovořit specificky o harmonizovaných eh, frekvencích. Musíme také pokračovat v podpoře bezdrátových technologií, nicméně musíme vycházet z tohoto inventáře, protože bez technické expertízy by to bylo komplikované. Poslední bod, využívání frekvencí, které jsou v současné době využívány vojskem. Komise určitě nemá tolik možností, aby mohla eh, prozkoumat tyto záležitosti. Já jsem tedy proti pozměňovacího návrhu, který se týká článku 7 odstavce 3 kde se hovoří o civilních frekvencích pro vojenské využití. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo paní Tykau, minuta a půl. Prosím. Děkuji, paní komisařko. Dnešní eh, usnesení se týká prvního evropského programu pro evropský eh, rádiový frekvenční program. Potřebujeme strategické plánování, strategického využití spekter eh, ku prospěchu jednotného trhu. Jde v návrhu o snažší přístup a flexibilizaci posílení účinnosti a využití téhož díky všeobecnému povolení a také posílení posílení konkurenceschopnosti, snížení poruch a současně zajištění ochranu, eh, ochrany zdraví. Eh, komise Eh, může sepsat, jak eh, jsou stávající spektra využívána a jak by to mělo být v budoucnu, zejména pokud jde o 300 MHz až 300 GHz. Já v pozměvacím návrhu žádám o překonání digitální propasti tak, aby všichni evropští občané měli možnost připojení od 30 MB mm, ve výši nebo v rozsahu 30 megabitů do roku 2020, tak abychom i eh, ve veřejnému sektoru zajistili tento přístup, toto připojení širokopásmové. A současně eh, je nutno zpřístupnit uživatelům nová zařízení a dobré využití digitální dividendy ku prospěchu uživatelů. Vítám, eh, že i při eh, dohledu na atmosféru a povrchu planety Země využíváme těchto technologií. Jedná se například o zlepšení dopravy díky systému Galileo a tak dále a inteligentními dopravními eh, navigačními systémy. Děkuji. Děkuji paní Tykau. A nyní má slovo paní Niebler, ale zdá se, že není přítomna v sále. A proto se na slovo na řadu dostává paní Toja na minutu a půl, prosím. Grazie. Děkuji. Myslím si, že bod, na kterém jsme se všichni shodli, je, že prostřednictvím tohoto programu harmonizace frekvencí pro koordinované využití spektra splňujeme dvě funkce a myslím si, že to je bod, který bychom měli mít na paměti. Rozvinout velký potenciál ekonomického využití tohoto sektoru pro telekomunikace, pro audiovizuální sektor a nové služby a zároveň také dát impuls hospodářskému rozvoji a také dalším odvětvím, které jsou spojeny s telekomunikacemi a zároveň také rozvinout rozvojový potenciál pro kulturu a sociální aspekt podle mého názoru, paní komisařko, tento program by měl být také příležitostí k tomu, abychom svým rozhodnutím podpořili a potvrdili některé principy. Pluralismus médií, revize systému zpráv radiových frekvencí je velmi důležitá. Podle mého názoru je rozhodně nutno zabránit kumulaci uh, Eh, práv na využívání spekter formace nebo vzniku oligopolu nebo monopolu, které existují v některých zemích a ještě navíc se tam posilují. Druhý bod, to eh, je princip rovnováhy mezi liberalizací, otevřením trhu novým operátorům a zároveň také možnost, aby trh podporoval také ty operátory, kteří realizovali velké investice. A dále také transparentnost a ujištění se o dobré správě a spravedlnosti při přidělování spekter. Chceme nejen dát přednost určité části trhu, ale musíme říci, že bychom neměli uh, přidělovat eh, tyto frekvence na základě nějakých subjektivních kritérií. Nemám bohužel čas se, eh, se o tom zmínit do detailu, ale hovořili o tom všichni kolegové z mé frakce. Děkuji paní Toja a nyní má slovo pan Van na dvě minuty. Paní předsedkyně, paní Cruz, dnes slavíme Den Evropy. Evropa se snaží jednat v celá konkrétních záležitostech, které se týkají evropských občanů a také jeho, jejich plaha. A já si myslím, že téma, které zpracoval pan Heckmark ve své zprávě, přesně naplňuje tato kritéria. Je to konkrétní téma, které je sociálně a hospodářsky pro občany důležité. Jde o to, že se zde uvolní určitá kmitočtová pásma, které budou moci být využívána například pro dodatečné bezdrátové připojení k internetu. Ale zde je třeba dobrá evropská koordinace. V roce 2013 má být uvolněno počtové pásto 800 MHz, 2015 1200 MHz a my potřebujeme tyto kmitočtává vás pásma, pokud chceme být i nadále na špici, na špičce světového vývoje. O co vlastně jde? Jedná se o služby, které ročně eh, mají obrat 200 milionů eur a je to 3 až 4 hospodářského růstu. Vůbec jsou to frekvence, které kde ta potřeba neustále vzrůstá. Vzpomeňme na nařízení z 90. let. Tam jsme přesně vyslali správný signál, správný okamžik na správné úrovně a výhody se již osvědčily. Ročně je to rozdíl ve výši 800 miliard. Nizozemsko, má rodná země, kterou zde zastupuji, je již připraveno. Je připraveno Odpovídající kmitočtová pásma jsou již uvolněna pro čtvrtou generaci mobilního internetu a rovněž eh, televizní a rozhlasové stanice potřebují takovéto frekvence. Samozřejmě jsou zde již problé, ještě problémy, které třeba dořešit, například interference s bezdrátovými mikrofony. Ovšem, my bychom měli nyní jednat rychle a rychle se dohodnout s komisí právě na základě této velice dobré zprávy. Děkuji. Děkuji. Pan Milé kolegyně a milé kole, milí kolegové, nyní má slovo pan Rybik na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se chtěl nejdříve omluvit Eh, za to, že členové parlamentu opouštějí eh, sál, ale současně probíhá hlasování na výboru ITRE a bohužel jsme ještě nedospěli ke klonování poslanců. Chci říct, že pan Hockmark eh, nalezl velice dobrý kompromis, ale u tohoto tématu bychom měli vždy zohlednit, že to výkonnostní, ta výkonnostní úroveň, kterou si potřebujeme, přejeme pro budoucnosti, pro tu čtvrtou generaci a také pro provozatel kabelů a další, kteří mají zájem o spektrum, že tato výkonnostní, tato výkonnostní úroveň musí být definována. Když se podíváme na ta data, tak se jedná zejména o objem dat a pak čas pro přenos dat a také jaksi síla přenosu, intenzita přenosu. Zde je důležité umožnit koexistenci a mít jasné priority, které jsou vytvořeny softwarem. A zde potřebujeme detailnější zprávu do budoucna tak, abychom mohli mít eh, systém čtvrté generace, abychom tam navýšili rychlost eh, Provozovatelé kabelů mají již nyní velice vysokou rychlost, je to do 100 megabitů, to je velice dobré a v budoucnu to bude ještě možné navýšit. Velké problémy máme zejména eh, v oblasti cen, zejména u datového roamingu. Existují členské státy, kde dnes je možné si zakoupit 1 GB za méně než jedno euro. Já jsem se nyní právě díval na svém mobilním telefonu, kolik mě to stojí doma. Doma 1 GB 1 euro, ale když jsem zde, tak mě 1 GB stojí 9900 eur a když pojedu do nějakého jiného členského státu, tak je to dost možné a dobré, je dost dobře možné, že za 1 GB zaplatím 14 900 eur. Takže vás prosím, paní komisařko, hleďte na to, abychom se, se nezajistili pouze to, tu výkonnostní úroveň, a toto bylo zohledněno v rámci vašeho rozhodování, ale abychom se také podívali na úroveň cen a i zde měli společný evropský trh, který nám umožní využívat datové služby i v případě, že se nenacházíme ve vlastním členském státu. Zde jsou priority, kterým se musíme nutně věnovat. Děkuji, děkuji, pane Rübig. Rubigovi. A nyní se dostáváme k procesu Catch the Eye. Hlásí se někdo o slovo? Pan Melcer. Prosím, máte jednu minutu. Paní předsedající, Evropa bude hrát vedoucí úlohu jakožto největší hospodářský hráč ve světě pouze v případě, když budeme jednička ve využívání nových technologií. Širokopásmové technologie jsou samozřejmě obzvláště důležité. Novou politikou rádiového spektra musíme uvolnit velké přenosové kapacity a umožnit a zajistit vysokou rychlost přenosu. Je třeba mít evropskou zprávu frekvencí ale chci říci, že pokud to budete mít, tak to v podstatě účelné nebude, i když Evropská komise říká, že je toto možné zajistit i na úrovni členských států. A zde si myslím, že by byla dobrá koordinace na evropské úrovni. Zároveň je důležité, abychom eh, posílili i sítě s optickými vlákmi. V současné době pokulhává Evropa za Čínou a USA. Je to pravděpodobně dopad nerozhodné politiky a příliš velkého množství byrokracie. Já plně souhlasím panu, s panem Heckmarkem v tom, tom smyslu, že je důležité, abychom zde měli jasné termíny pro uvolňování kmitočtových pásem a je třeba tyto termíny nutně dodržovat. Děkuji panu Melcerovi. Hlásí se ještě někdo? Zdá se, že ne. Nyní tedy uděluji slovo ještě jednou paní komisařce Nelly Cruz. Merci, madame la présidente. Um, thank you all those who um, were involved in this fascinating... Děkuji chtěla bych poděkovat všem, kteří se zúčastnili této velice zajímavé debaty. Je to velice technické téma, ale v zásadě je to téma, které je stejně důležité jako vzduch, vzduch či čisté ovzduší. Jak už se o tom zmínila například i Katrin Tratmanová, je to veřejné, veřejný statek, je to něco, co je opravdu pro nás zásadní a tím se dostávám k zpravodaji a ke stínovým zpravodajům. Podle mého názoru opravdu velice jasně, velice transparentně poukázali na celou problematiku, poukázali na to, co nás čeká v následujícím období a co musíme v této oblasti čeho musíme dosáhnout. Samozřejmě, že jde o demokratickou rozpravu, jde o něco, co je nesmírně atraktivní. Ovšem, my jsme hovořili právě o digitální agendě před chviličkou a všichni jsme se shodli na tom, že tato oblast je zásadní pro digitální agendu. Protože pokud nepřevezmeme naši odpovědnost opravdu vážně, pokud nebudeme zastávat opravdu velice jasnou linii, tak samozřejmě, že zapomeneme na ty hlavní body, o kterých hovořila paní Toja. To znamená, že si musíme uvědomit, velice jasně uvědomit, že se nacházíme v tomto období, které nás čeká, nebo v tom období do roku 2020, kdybychom chtěli dosáhnout digitální agendy, tak aby všichni Evropané, ženy i muži, opravdu mohli v tomto, období, v tomto prostředí využívat možnosti, které představuje spektrum, které představuje rádiové spektrum, aby opravdu mohli už v roce 2013 využívat všechny výhody v této oblasti. Vážená paní předsedající, pokud skutečně je toto naším cílem, tak musíme postupovat velice konzistentně. Zároveň musíme být ochotní přijmout dopady našich kroků. Ráda bych řekla všem poslancům, poslankyním, který, kteří vystoupili, ráda bych to řekla velice jasně, ráda bych specifikovala všechny priority v této oblasti, protože si myslím, že je důležité, abychom se shodli na strategickém přístupu, strategickém přístupu, když hovoříme o nařízení, regulaci, když hovoříme o řízení rádiového spektra. Já a frekvencí. Já mám takový dobrý pocit, jestli dovolíte, opravdu bych ráda řekla, že ano, samozřejmě jsem si vědomá toho, že zde jsou překážky, ovšem, když porovnáme překážky s tím, co je ve hře, tak si myslím, že bychom tyto překážky mohli a měli překonat pozitivním způsobem respektujeme spektrum pro vysílání, pro kulturní aktivity, to znamená frekvence, které jsou vyčleněny v této oblasti. Tam nesmí být pochyb, pokud zde přetrvávají ještě jakékoliv pochybnosti, tak to samozřejmě vyřešíme. Pokud jde o širokopásmové spektrum, dividendy v této oblasti, já si myslím, že všichni jsme si vědomi toho, že dříve či později, ovšem ve většině případů, samozřejmě, že poslanci Evropského parlamentu by si přáli, abychom reagovali na to, co možná nejdříve. My se budeme snažit, protože jde o situaci, na které můžeme zvítězit nebo vyhrát všichni a s těmi 800, 800 MHz to je opravdu alespoň ten první krok, první krok, který nám umožňuje dosažení dostatečné kapacity. Ovšem je to pouze první krok. Podíváme-li se trochu mm, do minulosti, asi bychom se neměli dívat do minulosti, protože ta největší výzva nás čeká do budoucna. Ovšem, když se podíváme řekněme, na situaci před 15 lety, kdo by si pomyslel, že budeme čelit těmto záležitostem. A kdybychom byli vyčkávali před 15 lety a řekli si prostě, bude muset mít všechno k dispozici, než dosáhneme nebo dospějeme k nějakému řešení my jakožto politici, tak bychom selhali, protože poté už bychom nemohli hovořit o tom, zda je to první krok nebo třetí krok nebo mm, čtvrtý krok. V podstatě bychom hovořili o tom, že zaostáváme, že jsme na poslední pozici. Spektrum spadá do národních kompetencí, toho jsem si vědomá, komise s tím souhlasí a to je odpovědnost je samozřejmě na straně členských států. Ovšem spektrum je velice kvalitním zdrojem, důležitým zdrojem, na tom se shodneme a musíme vzít v potaz to, že když se podíváme na digitální jednotný trh, ten nám poskytuje příležitosti, ale zároveň určité odpovědnosti, abychom se snažili na to dívat přeshraničně a pokud je jedna z oblastí, o které to opravdu platí, tak je to právě oblast frekvenci a spektra. Lhuty to, co je ve hře, co bylo ve hře. Je jasné, že je to rok 2013. To podle mě, pro mě, alespoň osobně není tak příliš brzké. Datum, jestli musíme se podívat na to, abychom dodrželi tento termín, podívali se na to, jak to vypadá u sousední, sousedních zemí, to pokud budou vyžadovat speciální přístup, tak samozřejmě ano, tak tomu dojde a pokud tam dojde k nějakým, k nějakým eh, nepředvídaným okolnostem, taky to musíme řešit. Ovšem, nesmíme to využívat jako jaké, jakýsi, mm, jakýsi důvod vystoupit, eh, vystoupit eh, z toho vlaku, do kterého jsme nasedli, musíme myslet na to, že mm, čas hraje proti nám a pokud dojde k nějakým výjimkám, tak je nesmíme zneužívat. Celkově řečeno, paní předsedající, se těším na rozpravy, které nás čekají, rozpravy s radou, těším se i na výsledky vašeho hlasování v Evropském parlamentu a jsem opravdu přesvědčená o tom, že se můžeme dívat do budoucna pozitivně, protože alespoň jeden z těch dvou pilířů, o kterém hovoříme v současné době, snad dokončíme do konce letošního roku. Děkuji vám za konstruktivní přístup, děkuji za velice pozitivní postup a nejenom zpravodajům, stínovým zpravodajům, ale i členům různých výborů, kteří se zabývají touto problematikou. Děkuji vám. Děkujeme, paní komisařko. O, kýru... Děkuji vám a nyní dávám slovo opět eh, panu zpravodaji, panu Hekmarovi. Máte dvě minuty, prosím. Děkuji, děkuji paní předsedající, děkuji paní komisařce. Já myslím, že musíme pamatovat na to, že zde hovoříme o tu část společnosti, která se vyvíjí velmi rychle. Rychle se vyvíjela, rychle se vyvíjet bude. Zde opravdu hovoříme o tom, jak si to představujeme pro rok 2020. A proto si myslím, že je důležité říci, že zde hovoříme o uh, eh, pásmu 700, o ničem dalším. Hovoříme o možnosti učinit rozhodnutí v budoucnu, pokud to bude potřeba podle stávajících okolností v daném čase, protože, jak zaznělo, spektrum je vzácný zdroj, je to veřejný statek a my máme odpovědnost jej využívat maximálně efektivně, jak už říkala i paní Trautmann. Je to o efektivitě využití spektra. Rovněž bych také rád poznamenal, že zde neexistuje žádný střed mezi eh, kulturním využitím a obchodním využitím. Já si představuji, že bychom měli mít ambici do toho vtáhnout kulturu. Neměli bychom to ponechat pro obchodní zájmy, protože tak by to nakonec dopadlo. Pokud bychom nebyli dostatečně ambiciozní, tak kultura by byla ponechána stranou a já myslím, že kultura musí mít ty nejlepší možnosti v Evropě, aby se přibližovala technologiím, aby se neomezovala na staré technologie, Potřebujeme možnosti pro vysílání a pro další eh, možnosti v budoucnu. Musíme být schopni v budoucnu toto rozhodnutí učinit. A já říkám bez jakékoliv ironie, že musím konstatovat s velkým potěšením, že zde dnes večer nikdo nespochybnil prohlášení, že musíme být jedničkou. Celosvětově, co se týče znalostí a konkurence, schopnosti. Jediná možnost, jak vyhrát, je být tou jedničkou a my bychom se o to měli snažit. Děkuji vám. Děkuji vám, pane zpravodaji. Teď se dostáváme k závěru debaty. Hlasovat se bude ve středu, to znamená pozítří ve 12.30.